Welcome to everybody. We can take our seat. We are so... Tak, poprosila bych vás, abyste si všichni sedli na svá místa. Je nás tu velmi málo, ale i přesto jsem velmi ráda, že tu jsou zastoupeny všechny politické skupiny a doufám, že tedy budeme mít dostatečný mandát na to, abychom mohli také přijmout, eh, rozhodovat tak a budu hovořit italsky. Takže vás vítám a začneme hned s naším Eh, programem pořadu jednání. Takže nejdřív eh, musíme přijet, přijmout pořad jednání. Máte k tomu nějaké poznámky? Pokud ne, tak eh, je přijat tento pořad jednání bod 2, schválení zápisu ze schůze. Pokud nemáte nějaké připomínky, zdá se, že ne, takže jsme schválili zápis ze schůze. Sdělení předsedkyně. Zde mám jedno sdělení, které se mi zdá podstatné, a to 16. března za dva dny dopoledne v 10. Zde budeme mít setkání, na něž jsem byla já pozvaná s komisí, které bylo zorganizováno Unimedem, což je síť univerzit ve Středozemí. Bude tady také kolega Panceri, který bude vést delegaci Eh, která má kontakt s Magrebem, jsou to oblasti středozemí a bude tady také Venice Barbat, kolegyně, a bude se hovořit o, o kulturní a vědecké spolupráci v oblasti Středomoří. Zdá se mi to velmi zajímavé a ráda bych eh, opět navrhla eh, naší rezoluci, kterou my jsme v parlamentu odsouhlasili a kterou jsme odsouhlasili tedy v listopadu k parlamentu, kde se stanoví, že evropské univerzity a studenti budou spolupracovat i se Středomořím, ale jedná se i o studenty. Vy si budete jistě pamatovat, že i oprchlíci studenti mohou být také, eh, také přijati evropskými univerzitami. Čili 16. to bude velice zajímavé, setkají se tady tři univerzity italské, eh, budou tady zástupci Eh, třech severoitalských univerzit, které přijmou 50 syrských studentů. To se nám zdá velice zajímavé. A <clears throat> já jsem poslal, poslala dopis jak Mogherinimu Minové, tak ostatním, protože se mi to zdá velice zajímavé. Poslali jsme dopisy i rektorům univerzit. Je to iniciativa, která v tomto okamžiku má smysl. Je to samozřejmě dobrovolné, záleží na každé univerzitě, jak se k tomu postaví, ale my to podporujeme. Ta rezoluce podle mě byla velmi významná. A nyní bych přešla k tlumočení. Máme tlumočení francouzštinu, němeč, němčinu, angličtinu, řečtinu, portugalštinu, češtinu, estonštinu, maďarštinu, bulharštinu, rumunštinu a další. A Samozřejmě naše schůze je také na webu přenášena. Potom se rozhodnutí koordinátorů byla přeposlaná všem. A jelikož k tomu nebyly připomínky, tak to bylo odsouhlaseno. Ještě bych vám chtěla říct, že ve vašich dokladech najdete krátkou zprávu v angličtině o, eh, o návštěvě v Plzni v listopadu minulého roku. A než přejdeme ke zprávě, eh, tedy k návrhu stanoviska, jehož jsem já navrhovatelka, tak chci říct, že jsme měli s komisařem a Navračičem setkání s ním a s komisí. A já jsem poslala dopis eh, panu místopředsedovi Timmermansovi a potom vzhledem k tomu, že jsme nedostali adekvátní odpověď, tak pan předseda Schulz napsal Junckerovi formální dopis, kde hovoří o Evropském roce 2018, jak víte. K tomu jsme měli dvě oficiální rezoluce, jedno v parlamentu a jednu v radě na konci předsednictví italského v roce 2014. A ještě nemám oficiální zprávy, ale doufám, že eh, budeme pozitivně přijati ze strany komise. A myslela jsem si, že bude správné vás na to upozornit a říci, že i eh, komise eh, podpořila tento dopisy některé členské státy. Takže nyní bych přišla k bodu čtyři, což je návrh stanoviska na téma, které je velice důležité. A to je téma, je to zpráva z iniciativy výboru pro zaměstnanost, a jsou to sociální začlenování a integrace na trhu práce uprchlíků. My jsme se rozhodli, že vydáme naše stanovisko, protože toto téma nás zajímá. A je to podle článku 54. My jsme tedy chtěli, aby došlo k postupu většího začlenění, protože Eh, výchova a začlenění do trhu práce a vzdělávání to je velice důležité. Rozdělili jsme si kompetence mezi naším výborem a mezi výborem pro zaměstnanost. My se budeme zabývat politikou vzdělávání, kultury, kulturních rozlišností a eh, politiku pro mladé a pro sport. A budeme se i podílet na profesním eh, vzdělání. A rád bych, ráda bych vám připomněla, nežli Mám vysvětlím ten návrh stanoviska, že e, datum pro předložení pozměňovacích návrhů je 21. března 12 hodin. Budeme hlasovat 26. dubna a ve výboru EMP se bude e, hlasovat v květnu. Vy víte, že máme Eh, povinnost být velmi syntetičtí, takže já bych chtěla potrhnout několik priorit. Eh, je především nutné, abychom se holisticky postavili k této krizi a abychom hned počátku hovořili i o integraci v oblasti vzdělávání. A jde o to, aby byly začleňovány i v sociálním kontextu. Čili eh, tento kulturní rozměr má velkou důležitost. Já jsem nerozuměl vaší italštině. Sorry, is some problem for a... Uh, Já nevím, jestli v tuto chvíli máme nějaký problém s tlumočením do angličtiny, nebo... Už to vypadá, že to funguje výborně. Did you, see, did you hear... Ne, tak vy jste mě vůbec neslyšel? Eh, did... Takže, jak jsem řekla, v našem stanovisku jsem chtěla potrhnout několik priorit. Za prvé, holistický přístup eh, k tomu, že Evropa by měla přistupovat k té uprchlické otázce eh, způsobem, eh, způsobem tedy holistickým, takže potrhne eh, velkou roli kultury a sociálního začlenění. My víme, že to je naprosto základní předpoklad pro sociální inkluzi i v případě tedy nezletilých, protože chceme předcházet všem formám vykořišťování, abychom dali možnost rodinům, rodinám, které do nich investují. A musíme také zajistit mediaci kulturní a jazykovou. A chceme pokračovat v podpoře iniciativ, jako například a platform, které se snaží vytvořit nová kurikulum, kurikula, aby se tyto lidé mohli začlenit do evropských škol. Dalším bodem, který eh, je důležitý a který také byl eh, obsahem jedné parlamentní rezoluce, je to, že chceme, aby byla zvýšena kvota na humanitární pomoc, eh, ta pomoc, která je orientovaná ke vzdělávání hlavně nezletilým. A to nejenom v té druhém období, ale hned v tom prvním období, kdy tyto děti nebo tyto nezletilí jsou ještě v těch uprchlických táborech, protože tam tráví hodně času. Něco jsme obdrželi, protože vy víte, že e, došlo k přidělení 30 milionů eur pro rok 2016 i díky našemu tlaku. Vím, že toto téma bude i tématem konference, která se bude konat v Istanbulu v květnu v roku 2016, kde bude setkání vrcholových zemí na téma humanitární pomoci. Další důležitý bod je interkulturální dialog a politika pro mládež a pro sport protože to jsou prostředky, kterými lze dosáhnout větší inkluze a integrace. A další otázka, kterou jsme chtěli zdůraznit, je tedy podpořit iniciativy, které umožňují větší spolupráci nejenom mezi jednotlivými institucemi, ale i mezi neziskovými organizacemi, které jsou ty, které společně tedy se eh, dalšími dobrovolníky se snaží eh, posílit eh, přístup k výchovným programům pro tyto lidi. Zdá se mi důležité eh, připomenout i iniciativy, které ještě nejsou silné, ale jsou to iniciativy komise, teď pomýšlím například na Erasmus Plus a Kreativní Evropa. Eh, tam se jedná hlavně o projekty integrace, i když, jak už to řekl i komisař Navračič, to jsou zdroje, které Eh, jsou začleněné do programu a nejsou to další přídavné, přídavné eh, zdroje. Ale v roce 2017 bychom se měli zamyslit eh, o nových zdrojích, o mechanismu flexibility například, které by se měly týkat této situace s přistěhovatelstvím. Další bod, který je důležitý a kterým končím, ráda bych připomněla Eh, velice explicitní odkaz na výchovné koridory, o nich jsem hovořila již dříve. Eh, o tom budeme hovořit i 16. jak jsem vám řekla zde v Bruselu s Unimedem. To jsou formy spolupráce a solidarity mezi různými výchovnými ústavy, hlavně především mezi univerzitami, které přijímají tyto studenty eh, uprchlické. Vzhledem k tomu, že máme <clears throat> málo času, vzhledem k tomu, že v tom prvním návrhu nemůžeme být příliš rozváční, tak jsem toto vám chtěla představit a předávám vám slovo případným poznámkám. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Děkuji. Děkuji za tvůj opravdu velmi dobrý návrh týkající se tohoto tématu. Mám pouze jednu připomínku, která se možná týká té debaty, kterou jsme vedli posledně s Navačičem. Jestli si všichni vzpomínáte, jak jsem eh, říkala, eh, že v podstatě v tuto chvíli komise začíná snižovat rozpočet právě na programy jako Erasmus, a snaží se v podstatě ty prostředky přesměřovat na řešení uprchlické krize a v podstatě to vyznělo tak, jako že se rozhodly vlastně ty prostředky určené pro Erasmus by měly být v tuto chvíli využívány na jazykové kurzy pro uprchlíky. A tady si myslím, že je třeba si uvědomit, jaké cíle tento program má a abychom opravdu jednali v souladu s těmito cíly. To znamená, že my jsme definovali určité cíle pro tento program Erasmus+, a v tuto chvíli dochází k jejich eh, rozměraňování. A myslím si, že bychom měli zdůraznit, jak důležitý tento program je a jak důležité je, aby byl také dostatečně dobře financován. To znamená, že tady jde o programy, které by měly být, musí být dobře financovány a právě proto si myslím, že i na tomto místě v tuto chvíli musíme ještě jednou říci, že vše, co se týká jaksi řešení uprchlické krize, to znamená i otázky související s jazykovými kurzy, eh, co se týče integrace uprchlíků, tak ano, to je velmi důležité, ale nemůžeme to financovat z těch současně již definovaných a již asignovaných prostředků. Musíme ty prostředky najít někde jinde, protože jinak bychom se opravdu vydali na tu šikmou plochu a v podstatě by došlo k tomu, že dokonce i ty prostředky, které by měly sloužit právě Erasmu+, Plus, v tuto chvíli byly přesměrovány někam úplně jinak. A já si myslím, že to je zcela zásadní. Ale eh, ve chvíli, kdy tedy přichází komise s, těmi, eh, s tím návrhem, jak si financovat ty jazykové kurzy pro uprchlíky z těchto prostředků, no tak to prostě s tím nemůžeme souhlasit, nemůžeme to akceptovat, protože to jde zcela proti těm námi stanoveným eh, cílům. Samozřejmě musíme vést interkulturní dialog. Ano, samozřejmě musíme také podporovat integraci. Ano, i když já si myslím, že ta integrace by spíše měla být také vnímána trošičku či pojímána možná trošičku šíři, to znamená, že i integrace těch eh, společensky znevýhodněných eh, menšin, ale ve chvíli, kde hovoříme o možnosti jak si přesměrování prostředků z Erasmu Plus na jazykové kurzy pro uprchlíky, tak to si myslím, že je něco, co je naprosto neakceptovatelné a musíme to zcela jasně říci a zdůraznit. To je kritika, kterou jsem již několikrát eh, vyslovila, hovořila jsem o tom otevřeně a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby to, co jsem tedy řekla, nějak nezmizelo. Zcela s tím souhlasím a musíme to tam zcela jasně vyjadřit. Kolega Franz. Uh, eh, omlouvám se, eh, že eh, jsem se přihlásila tak pozdě o slovo, ale měla jsem tomu dovodu. Pan Malinov tady bohužel dnes není, není, nemohl se dostavit, proto přečtu to, co řekl anglicky před jako stěnový zpravodaj chci říci, že to množství uprchlíků v evropských členských státech je opravdu příliš eh, velké. Eh, komise také eh, stanovila vyčerpávající seznam opatření, které budou přijímána a která obsahují jak krátkodobé, tak dlouhodobá řešení. To znamená, že se tady hovoří o aktualizaci dublinských pravidel, o spolupráci s Tureckem a pouze v budoucnosti uvidíme, která z těchto opatření budou fungovat. Jedno je jasné, ale Evropská unie bude i nadále na špici těch, kteří chrání lidská práva. Spousta z těch, kteří v tuto chvíli přicházejí do Evropy, budou muset být odeslány zpátky do svých zemí původu, protože jde pouze o ekonomické uprchlíky. Jiní z těchto uprchlíků se vrátí do svých domů ve chvíli, kdy v jejich státech eh, začne platit mír. Pokud ale hostitelské státy v tuto chvíli zajistí opravdu co nejrychlejší přístup ke vzdělání, tak právě tyto mladé znevýhodněné generace uprchlíků Eh, z toho budou moci těžit. To znamená, že se také tím dříve budou moci vrátit do svých zemí původu. To znamená, že je třeba všechno udělat pro to, abychom byli schopni těmto lidem předat naše základní hodnoty a aby se nám podařilo je zaintegrovali, protože eh, současné investice nám umožní vyhnout se budoucím problémům. To znamená, že to je jaksi v tuto chvíli řešení dlouhodobé krize, před kterou stojíme. Je velmi důležité také tyto lidi zaintegrovat do pracovního trhu, aby získali také schopnosti, které poté využijí ve svých zemích eh, původu. Musíme se zaměřit samozřejmě také na jazykové eh, vzdělávací kurzy a to vše je třeba organizovat v souladu s lidskými právy a také s hodnotami, které vyznává Evropská unie a také s evropským právem. Je velmi důležité, aby mladí lidé a děti se co nejdříve zaintegrovali do vzdělávacích systémů Evropské Evropské unie. To znamená, že musí získávat jazykové Eh, schopnosti. Eh, pan Malinovský toto v tuto chvíli považuje za velmi jaksi vyrovnané a eh, velmi dobře napsané. Takže v první řadě hovoříme o uprchlících a o žadatelích o azyl. A výbor pro kulturu by měl být tím příslušným výborem, který se bude zabývat těmito otázkami, včetně tedy integrace uprchlíků a žadatelů o azyl do pracovního trhu, do vzdělávacích systémů. A také je velmi důležité, aby právě pedagogové a jim podobní získali co nejlepší schopnosti. Myslím si, že jsme tady probrali důležité věci, tak jak řekla kolegyně Petra, tak samozřejmě se toto nemůže financovat přes stávající vzdělávací program, jako je Erasmus+, ale eh, musí se Eh, najít eh, prostředky třeba prostřednictvím eh, Evropského sociálního fondu nebo hledat nějaké prostředky, které by se zaměřily na začlenění do pracovního procesu. Eh, protože eh, samozřejmě tady se nedostávají peníze a když tady máme integrační programy v rámci třeba výměných eh, programů s učiteli nebo výměny osvědčených postupů, máme tady výměny třeba mezi školami, potom třeba integrace přes sport, Jedná se třeba o různá sportovní mezinárodní utkání a samozřejmě integrace tímto způsobem je dobrá, ale pořád, co je důležité, je mít eh, samozřejmě na to finanční eh, prostředky, eh, protože pokud toto nebude, tak stav bude neuspokojivý a bude se o tom stále diskutovat v českých státech a budou se k tomu lidé stavět negativně. Takže nemůžeme se snažit dostat peníze z těch stávajících programů na vzdělávání, kterým se už peněz nyní nedostává. Děkuji, kolega Děkuji. Paní předsedkyně, asi vás nepřekvapím, když řeknu, že vaše stanovisko není v souladu s mnohými názory EKR. Pan Jambovský je stínovým zpravodajem, ale já v tuto chvíli budu tady hovořit za svého kolegu, protože zde není přítomný v podstatě množství úprchlíků v tuto chvíli nelze ani nazvat ohromným, protože jich je prostě opravdu velmi mnoho. Dobrá strategie by samozřejmě mohla nějakým způsobem eh, tu situaci ulehčit, nicméně chci říci, že v tuto chvíli ještě nemůžeme v tuto chvíli provádět žádné zhodnocení eh, rizik. Nevíme, jakým způsobem se ta situace bude eh, vyvíjet. Je velmi těžké v tuto chvíli vědět, zdali se chtějí vůbec zapojit do našeho pracovního trhu, jaké, jako mají kvalifikaci, jaký potenci, jakým potenciálem vůbec přicházejí, zdali budou mít vůbec chuť eh, na takové takovéto naše eh, strategie, což to je tedy otázka, kterou si v tuto chvíli eh, klademe. V odstavci 3 navrhujete že by ty fondy na vzdělávací programy měly být zdvojnásobeny to možná nebude v souladu s těmi národními stanovisky. V tuto chvíli vy žádáte více zdrojů, nových zdrojů a tudíž já se v tuto chvíli ptám, jaké nové zdroje, odkud protože už v tuto chvíli eh, jsou eh, daňoví poplatníci opravdu velmi zatíženi. Eh, myslím si, že to, co moje kolegyně řekly v podstatě o ohrožení programu Erasmus+, je velmi pravdivé. Ale nevím, navrhuje se Evropský sociální fond, ale odkud? Odkud? Protože tady hovoříme také o práci výboru pro eh, soudržnost eh, a tento výbor se také bojí, že vlastně přijde o své prostředky. Eh, to znamená, že Určitě každý z našich výborů bude dělat všechno pro to, aby nepřišel o své prostředky. Eh, Všetce hovoříte v podstatě o tom, jakým způsobem by měly být uprchlíkům předávány naše evropské hodnoty. Jaké hodnoty jsou někde identifikovány? A co se týče těch vzdělávacích koridorů, které by měly v podstatě eh, hostit ty eh, uprchlíky, tady si myslím, že se vměšujeme již do národních pravomocí. A kam to všechno vlastně spíjeje. Eh, bude to znamenat, že každá univerzita bude mít určité kvóty pro uprchlíky. To si myslím, že je něco, co určitě mnohé univerzity nepotěší, ale možná, že by se to mohla rozvést, abychom vůbec věděli, co se za vašimi slovy skrývá. Děkuji. Děkuji, po, odpovím na to posléze, kolega Wild. Vy jste stínový zpravodaj, nechcete hovořit dobře, takže kolega Morgano. E, také já jsem chtěl vyjádřit e, to, že sdílím e, toto stanovisko, tak jak předsedkyně řekla, vzhledem k tomu, jaký máme na to prostor. V podstatě tady je těžké teď něco diskutovat, protože tady se jedná o takové indikativní první návrhy, potom až budou pozměňovací návrhy, tak bude moci být něco ozměněno. Samozřejmě, že se to všechno týká uprchlíků, zdá se mi, že kolegové tady um, se již obávají, že eh, se tady překročí určitá mez. Já si myslím, že to je otázka, o které se bude ještě diskutovat. Toto je návrh stanoviska, který se týká uprchlíků. Já a priori nebudu vůbec vylučovat, že bude možné zasáhnout i pro ty, kteří eh, nežádají o azyl. Co se týče eh, těch škrtů, tak myslím si, že v bodě 5 tady máme možnost, abychom o tom strategičtěji hovořili. Mm, tam se to nebude týkat jenom roku 2017. Já Teď eh, mám na mysli ten eh, víceletý finanční rámec na období 2014 až 20. Jak eh, vy víte, tento parlament nehlasoval o tomto finančním rámci. Takže my jsme v takových podmínkách, že můžeme tady dát určité signály k tomu, aby se některé věci změnily, aby například tato nová nouzová situace řešila. Představovat si, že financování této nové situace, že se to bude řešit tak, že se odeberou zdroje z jiných o, sektorů, tak to obecně je dost těžké přijmout. Zřejmě se to bude muset řešit nějakými jinými fondy, ale o tom budeme hovořit zřejmě v tom dalším bodě. Doufám, že na to bude dosti času, abychom to mohli prodiskutovat. Děkuji. Marigal Dzar. Ano, jenom krátce. Jenom stručně. Eh, chtěl bych eh, jenom eh, sdílet duch této zprávy, tohoto stanoviska a když si tady tuto zprávu čtu, tak eh, přicházíme určité myšlenky, co by se tam třeba dalo přidat, ale v žádném případě eh, to nebude v rozporu eh, s tímto dokumentem. V žádném případě. Za prvé, to, co právě bylo řečeno a to, že by tady byl odkaz na potřebu, aby v revizi víceletého finančního rámce, aby se tam zohlednilo také z hlediska vzdělávání a kultury, tak integrace a péče o uprchlíky. A potom za druhé, když bych to na toto navázal. Já si myslím, že by mělo být černé na bílém, jasně napsané, že veškeré výdaje a veškeré zdroje, které vynaložíme na tuto otázku, tak jsou nejlepší investicí pro Evropu že my tím získáváme přátele, vytváříme mosty pro budoucnost, přispíváme k pochopení mezi společnostmi a že se jedná o ziskovou investici. A potom eh, více, co se týče detailů, tak pokud je o vzdělávací aspekty, tak eh, potřeba či vhodnost, aby tato integrace byla provedena do Eh, běžných vzdělávacích systémů, aby se nevytvářely nové zvláštní struktury eh, proto, aby jim byla provedena, poskytnuta náležitá péče, ne aby eh, tito lidé byli na našich školách, středních, vysokých školách a potom tak, jak se k ním bude přistupovat i v budoucnosti v práci. Děkuji. Grazie, kolega. Eh, děkuji. Eh, všichni jsme si eh, vědomi toho, že existuje nebezpečí vytvářet paralelní společnosti. Já jako Evropán, ale i jako na národní úrovni samozřejmě se musím zasazovat o to, abychom měli společné strategie pro vzdělávání emigrantů. Ale všechno začíná a končí penězmi. Jednou možností by bylo, abychom eh, poskytli dodatečné finanční prostředky a druhá možnost, eh, tak jak jsme si vyslechli od EKR, že bychom vy, vy, vyprac, teď nám neposkytli tyto prostředky ve vzdělávání. Já si myslím, že bychom mohli vytvořit nějaký kompromis. Já si myslím, že ve vzdělávacích systémech členských států ještě, ještě existují určité rezervy a mohli by se na to věnovat. Ale nevím, jestli tam je toho dost, abychom bez eh, žádných dalších prostředků mohli eh, zaručit účinnou integraci, především co se týče vzdělávání a kultury. Zde musíme mít především na zřeteli děti. E, tyto děti nesmí ztratit žádný školní rok. Ale já jsem též toho názoru, stejně jako uh, předřečníci, že e, takovéto vzdělávací koridory by nebyly dobré v dlouhodobém horizontu. Samozřejmě v krátkodobém horizontu, pokud se jedná o jazykové znalosti, tak to by mohlo být užitečné, ale eh, v dlouhodobém horizontu by se vytvořily eh, takové, eh, takové oddělené vzdělávání a vytvářelo by to paralelní společnost. Ja, vielleicht noch mal eine ganz Eh, já bych chtěla eh, stručně tady jednu věc říct, aby nedošlo k nějakému nepochopení. Eh, samozřejmě je to vždy úkolem členského státu aby splnili svoje eh, závazky, eh, co se týče eh, vzdělávacích kapacit ve školách a aby tam samozřejmě byla poskytnuta integrace uprchlíkům do vzdělávacího systému, aby toto bylo učiněno a zajištěno v rámci společnosti. Já si myslím, že my jakožto Evropská unie nemůžeme tento závazek převzít, protože to bychom nemohli pokrýt. A samozřejmě Eh, tak jak jsou eh, tyto kompetence stanoveny ve smlouvách, tak bychom je tímto eh, překročili. My můžeme vyzvat členské státy, můžeme je vyzvat, aby děti uprchlíků byly zaintegrovány do běžných škol a poskytnout finanční prostředky. To můžeme my učinit z našeho evropského rozpočtu a to je to, co my maximálně můžeme udělat. Týká se to projektů mezikulturních Eh, projektů a zde si myslím, že třeba prostředky z eh, programu Erasmus a Creative Europe můžeme eh, vyjmout. Co je také důležité a co už je také rozhodnuto, že co se týče humanitární pomoce pro uprchlíky, pro ti, kteří nejsou v Evropské unii, ti, kteří jsou třeba v Jordánsku nebo v Líbii a my říkáme, takže tyto peníze chceme poskytnout eh, jim pro humanitární pomoc, tak je důležité, aby značná eh, část těchto prostředků, která se na to investuje, tak aby se použila na vzdělávání dětí v uprchlických táborech v těchto zemích. To je důležité, protože to je také v této zprávě. Eh, to jsou peníze, které my můžeme dát k dispozici, to my můžeme ovlivnit a e, myslím si, že my máme také apelovat na členské státy, aby e, splnili svoje závazky v oblasti vzdělávací politiky. A my e, můžeme podpořit z naší strany různé té mezikulturní projekty, ale samozřejmě nemůžeme převzít úkoly které mají členské státy. Týká se to například jazykových kurzů pro uprchlíky v členských státech. To si myslím, že je věc členských států národní a k tomu bychom eh, se neměli vyjadřovat. To jsem jenom chtěla říci, protože vzdělávací politika je věcí členských států. Chtěla bych vědět, zda komise eh, chce něco říci, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, velmi krátce v tuto chvíli, protože zítra samozřejmě tady budeme mít slyšení, to znamená, že se vyslechneme daleko konkrétnější a detailnější informace. Paní předsedkyně, eh, v tuto chvíli eh, hovořila také o tom na co se chystá komise. Samozřejmě, že my vlastně na jaře přijmeme nový akční plán týkající se právě uprchlické krize a eh, budeme se také samozřejmě zabývat všemi těmi službami, které chceme eh, poskytnout, protože eh, vlastně v rámci té současné migrační agenty Evropské unie se zabýváme tématy či otázkami, které nejsou vlastně v tuto chvíli už dostatečně aktuální ve světle té současné situace, ale samozřejmě o tom bude rozhodovat paní komisařka sama. Za druhé, obecně k této k tomuto návrhu, který zde tady máme, tak ano, my tady eh, s tím souhlasíme, můžeme s tím souhlasit, co se týče eh, sedmého bodu, co se týče těch vzdělávacích koridorů a Unimedu, tak stejně tak, eh, jak říkala paní Kosta, my se setkáme se zástupci Unimedu a budeme tedy probírat ty jednotlivé body, tak abychom zjistili, co všechno tedy, tento návrh obsahuje, jaké to bude mít důsledky a eh, je důležité, abyste opravdu věděli, že my si samozřejmě také klademe tu otázku, jakým způsobem tyto vzdělávací instituce podpořit, protože samozřejmě samozřejmě v tuto chvíli čelíme jaksi velkému přílevu uprchlíků, ale třeba se na to dívat také jaksi ze středně i dlouhodobé perspektivy, protože eh, u některých ano existuje potenciál či možnost toho, že v Evropě zůstanou a proto je třeba zajistit, aby právě u těchto lidí ta integrace byla zajištěna co nejlépe. Ale jak říkám, eh, zítra se tomu budeme věnovat daleko více dopodrobna, tudíž je v tuto chvíli k tomu se nebudu vyjadřovat více. Děkuji. Asi. Děkuji, ano zítra budeme mít toto setkání s paní Galeaci. Takže to téma je velice složité a je to na, na toho důkaz je i vaše diskuze. Já chtěla bych říct, že je třeba, abych něco upřesnila. A již jsem to předpokládala, ale určitě jsem k tomu, že musím být velmi stručná, tak ne všechno je úplně jasné. Ale chtěla bych vyjasnit několik věcí. Za prvé, my hovoříme o uprchlících, takže mluvíme o specifických podmínkách eh, určitých lidí. A to je tedy téma, ke kterému se komise EMPL a naše eh, vyjadřují. Za druhé, čili jak eh, pokračovat v integraci těchto lidí. Samozřejmě, že z mé zprávy vyplývá, že my tady pracujeme v nouzovém režimu a pak se jedná dále o politiku normální integrace a to provádějí jednotlivé členské státy. My jsme například v té rezoluci, na níž se odvolávám, eh, my jsme chtěli, aby členské státy definovaly určité standardy přijetí a integrace, které by byly přijatelné a které při tom, že jednotlivé členské státy eh, mají autonomii a které by měly určité standardy. Určité standardy, které by byly uspokojící. Za druhé, Téma těch nezletilých má úplně jinou váhu a důstojnost. Vy dobře víte, že i v, těch, v té úmluvě o uprchlících ty nezletilí mají na základě mezinárodních slov právo a já bych nechtěla, abychom se eh, vraceli zpět. Já tady chci potvrdit, že tito nezletilí mají právo být začleněni do eh, školských systémů. A to zcela bez ohledu na to, jestli mají status uprchlíků nebo ne. A to je právní status, který my v Evropě jim dáváme a doufám, že z toho necouvneme. A pak bych chtěla dále říci, že já jsem se tady odvolala na to, co zde řekla i Petra Kamever, Jury a další. Já jsem nehovořila o přídavných eh, fondech, já jsem řekla, že v rámci těch humanitárních pomocí dnes Evropa eh, dává 39 eh, miliard na humanitární pomoc. A v té částce jenom 2% jdou na eh, vzdělávání těch nezletilých, jak v těch uprchlických táborech, tak potom v Evropě. Hovořím teda o těch nouzových situacích. Čili my tady v té nouzové situaci chceme, aby to byla větší kvota, aby to bylo vyšší procento, protože to jsou velice chulostivé situace a nechceme, aby tyto zdroje šly až na tu druhou, eh, druhou fázi těch eh, přijatých uprchlíků, aby tato částka šla už do, tého první, do té první fáze hned do těch táborů uprchlických teda. A teď se vracím k tomu, co mnozí z vás zde řekli, Petra a další, Erasmus Plus, ale i jiné programy nejsou programy, který, který, bych, který by, které bychom měli používat na normální začlenění eh, do vzdělávání i třeba dospělých. Zatímco se již předpokládá, že Erasmus v těch eh, fondech, které jsou eh, určené na strategické programy, už tam má začleněno, že bude podporovat speciální projekty, které jsou určeny pro tuto prioritu, která, o které se nepředpokládalo, že vystane. Já jsem si nikdy nemyslela, že Erasmus Plus bude financovat normální eh, činnost inkluze. To jsem si nikdy nemyslela a nikdy, si, nikdy to podporovat nebudu. Já jsem byla také mm, funkcionářkou v mém kraji a vím, že ty regionální fondy, ty tam slouží také pro začlenění a pro inkluzi sociální. Je pro začleněvání tedy těchto přistěhovalců. A to je také nástroj, který je vhodný. Pak je třeba vidět, jak s tím každá jednotlivá země naloží, ale není řečeno, že to je uh, nástroj, který nepouži- nemůžeme použít. A pak to, co říkal tady Morgano, někteří z vás, <clears throat> Cver například, souhlasím s tím, <clears throat> co už parlament také vznesl jako požadavek komisi, musíme eh, předpokládat, musíme předvídat, že vzhledem k této nouzové situaci tady budou zdroje, které budou určeny, eh, které budou také, které budou eh, přídavné Tedy, že tady budou zdroje, které budou navíc a že nebudeme odebírat tyto zdroje z jiných agent. Čili potom se bude hovořit o tom rámci pro 2017 až 2020, ten více letý rámec, tam se o tom bude diskutovat. Děkuji vám za vaše poznámky, lépe jsme celý ten rámec vyjasnili a já si vaše poznámky začlením nějak dalšího znění. Takže nyní bych Děkuji také komisi a přišla bych k dalšímu bodu našeho programu. Eh, bod, který se týká našeho kolegy Zdrojevského. A to je eh, příprava eh, příprava tedy toho víceletého programu 2017 až 20, čili to je všechno otázka, která se nás týká. Já bych chtěla jenom přijmout, já bych chtěla jenom říct, že to je zpráva z vlastní iniciativy výboru pro rozpočet a, a náš výbor je jeden z těch výborů, který se rozhodl, že k tomu vytvoří své vlastní stanovisko. Pravodaj, eh, spravodajcem jste vy a tak vám předám slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych hned na začátek rád řekl, že vám v tuto chvíli nebudu ten návrh celý přečítat, protože ho máte před sebou. Nicméně tady možná zdůrazním některé z těch bodů, které my považujeme za nejdůležitější. Máme tady tři problémy, které, se kterými se velmi často setkáváme a je třeba se jim společně postavit. Máme tady problémy, které souvisí s těmi platbami. Vždy se snažíme tyto věci nějakým způsobem vyřešit, ale ne vždy se nám to daří. To znamená, že tady máme ještě ty pohledávky právě z oblasti vzdělávání, které je třeba zohlednit. Jde tady o kulturní programy, především programy typu Erasmus, plus. My vždy tyto programy hájíme, protože se snažíme také eh, jak si zdůraznit, jak důležité pro nás, pro všechny jsou, ale jde tady o ty zbývající závazky a o ty rozlišené prostředky. Kromě toho, v tuto chvíli tady bojujeme s vysokou nezaměstnaností mladých lidí. Tady jsou určité výdaje opravdu nezbytné. Musíme udělat všechno pro to, aby se nezaměstnanost mladých lidí opravdu snížila. Všichni víme, že kultura a vzdělání a vzdělávání jsou zásadní, ale nespadají pod pravomoci společenství. Kromě toho jsou to oblasti, které jsou velmi často, musíme si zcela upřímně eh, říci, přehlíženy. A proto je velmi důležité, aby nedocházelo k redukci prostředků v těchto oblastích. Dále jsou velmi důležité také ty programy, které se týkají právě vzdělávání a zlepšování eh, kvalifikací. A právě tady opět je velmi důležitý eh, program Erasmus+, Kreativní Evropa a jim podobné. Je velmi důležité, abychom stále a neustále poukazovali na důležitost těchto programů. A možná ještě jednu věc velmi často v rámci našeho zasedání, v rámci výboru hovoříme, jak je důležité, aby byl veden mezi religiozně, mezi náboženský dialog, který je velmi důležitý pro otevřenost a vstřícnost eh, mezi lidmi. A my neustále jaksi poukazujeme na to, že kultura je právě tím nejlepším nástrojem, jak se v podstatě věnovat nebo jakým způsobem, jak si působit na ty společenské debaty, které v tuto chvíli probíhají. A Tady samozřejmě eh, je třeba v, touto, v této souvislosti zmínit i ten víceletý finanční eh, rámec 2014-2020. V porovnání s těmi předcházejícími eh, přeskumy v tuto chvíli ty investice jsou daleko složitější, proto od roku 2017 si myslíme, že některé rámce jednoduše musí být flexibilnější a jejich financování musí být zlepšeno, tak aby ty členské státy, které se budou chtít účastnit právě těchto investic, aby se jich mohli účastnit, a aby ta jejich účast byla jednodušší. Eh, rád bych poděkoval za to poslední stanovisko. Tady děkuji také kolegyni, která říkala, že jazykové kurzy nemohou být financovány z prostředků Erasmus+. Děkuji. To je velice důležité, toto zdůraznění, které vy jste tady Eh, uvedl, je důležité, abychom ověřili tyto programy. Takže nyní předám slovo Morganovi a potom další stínový zpravodajové a Elk Strupa. Především děkuji. Já bych nejdříve rád pogratuloval zpravodaji Andřeji Zdrojevskému za kvalitu jeho návrhu stanoviska, který eh, komisi předložil. Samozřejmě je to velice stručný návrh stanoviska, ale myslím si, že se tam dotkl mnoha témat, která jsou typická pro zavedení do tohoto víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. E, samozřejmě e, se budeme zabývat tím, co spadá do naší kompetence. Takže k tomu, jako k těm e, bodům, které zde budou následovat, tak bych rád potom předložil několik doplňujících pozměňovacích názorů před eh, návrhu. Vidíme, že zde dochází ke spoždění eh, při předkládání těchto programů ze strany eh, předkládajících institucí. Pokud toto je umluvitelné, tam, kde se jedná o nové programy, jinde to je strukturální problém. Tam, kde se jedná o záruky půjček, který se týká pro záruky pro kreativní Evropu, tak víme, že tento program se v současné době by měl uzavřít s bankou investiční a první návrhy by měly být eh, připraveny na začátku léta. Co se týče Erasmu+, tak o tom už jsme hovořili při jiných příležitostech. Je tam velký problém přístupu k financování pro sektor mládeže, a to ze strany různých asociací nebo neziskovek mladých. A tyto Potíže jsou dány hlavně decentralizací těchto fondů, protože jsou tady národní agentury a částečně je to dané i tím, že jsou ty částky velmi eh, limitované. Takže je tady velký rozdíl mezi tím, co se poskytuje a co se pobírá. A pak eh, tam, co se jedná o mm, občanskou Evropu, tam eh, je velice nízká úroveň tohoto programu. Zde jde o demokratickou účast občanů a pro dialog kulturní. Co se týče programů, tam, kde se hovoří o, o zaměstnanosti mladých a nezaměstnanosti mladí, tak tam je třeba podpořit členské státy a, revidovat i financování a je třeba i zdůraznit více synergie, adicionality pro strategické investice, takzvaný Junckerův plán a programy jako například Horizon 2020, jehož financování by mělo být obnoveno. A proč já tyto poznámky znáším? Protože analýza a revize tohoto víceletého rámce, to jsou dva okamžiky procesu, který je, kde v sobě tyto dva aspekty souvisí nový parlament eh, nehlasoval o tomto rámci a my tím pádem musíme zde otevřít možnost, že se znovu podíváme na legislativu, která se toho týká a že změníme, hlavně zvýšíme eh, platby. To je také umožněno i článkem 17 eh, nařízení, protože jen tak Evropská unie bude moci dostat svým právním závazkům. Já zde se odvolávám na to téma Eh, faktur, které nebyly proplaceny, nebo eh, v případě, že by Evropská unie byla před neočekávanými, neočekávanými událostmi, jako například v případě eh, přílivu uprchlíků. V těchto, v těchto situa- na tyto situace odpovídáme tím, co mám k dispozici, i navýšením rozprchu, rozpočtu Minulý týden byl zveřejněn, zveřejněn návrh v rámci Kreativní Evropy a zítra odpoledne, jak paní předsedkyně připomněla, budeme mít zde i slyšení o, o, o roli kultury v integraci. A komisař Nevračič eh, oznámil před několika týdny eh, strategii, eh, která bude mít vzdělanost ve svém centru. Myslím si, že to je dobrá věc že společně se zpravodajem, který cituje v posledním odstavci také tuto věc, možná budeme moci jít i do větších detailů, a že budeme moci některé otázky tedy potrhnout. Další eh, otázky by zde byly a já bych rád upozornil hlavně na to, že pokud je zde požadavek, aby 500 milionů obyvatel evropských si uvědomila, že my jsme určité věci předkládali a tito občané očekávají, že nějakým způsobem e, odpovíme na tuto nouzovou situaci. Já bych vás prosila o stručnost. Kolega Jura, kolega Trupa. No, thank you. Děkuji. Děkuji zpravodaji za práci na tomto stanovisku. Nikoho asi nepřekvapí, že já jsem se stal stínovým zpravodajem. Takže co se týče těch zbývajících závazků RAL, což je v podstatě nedílná součást eh, rozpočtu EU, ale v tuto chvíli tady je ta otázka. Tady hovoříme o neustále narůstajících RAL a já se ptám, zdali tedy to fixní období sedmi let je vhodné. Zdali bychom tedy tady neměli hovořit o jiném víceletém finančním rámci, který by se pokrýval období sedmi let, ale byl revidován každé dva roky.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 tuto chvíli nemůžeme tedy e, souhlasit s tím, e, že by tato iniciativa měla být bezpodmínečně i nadále podporována. Nicméně tady si myslím, že vyžadovat ještě další e, prostředky, aniž bychom měli v tuto chvíli hodnotící zprávu komise, si myslím, není vhodné, protože v tuto chvíli už musíme, ve chvíli, kdy chceme předložit nějaké informované stanovisko, počítat s hodnocením dopadu. A i poté, co tedy obdržíme tu tu zprávu komise, tak si musíme uvědomit, že samozřejmě eh, vědomi toho, že komise bude mít spíše tu tendenci nazývat eh, své strategie a svá opatření jako úspěšná, co se týče eh, horizontu 2020 a dalších mm, programů, tak tady si myslím, že bychom se opravdu měli omezit na EFSI, musíme také i nadále podporovat výzkum a myslím si, že i přesto, že k ním docha- u nich dochází k redukci a ke snižování zdrojů, tak musíme udělat všechno pro to, abychom tyto programy opravdu uchovali a zachovali. Já jsem byl proti tomu, aby se prostředky na Horizon 2020 snižovaly. A co se týče programů kultury a vzdělání, já si myslím, že tady by ten přeskum měl být proveden co nejrychleji, abychom eh, si uvědomili nebo abychom zjistili, která ta opatření jsou efektivní a která ne. Musí to být vše v souladu také s principem proporcionality a subsidiarity. A myslím si, že tady v tuto chvíli volat po nějakých dalších prostředcích, aniž bychom měli opět nějaká hodnocení a nějaké eh, matatelné důkazy, tak to není vhodné. Dále, co se týče tedy využívání eh, rozpočtu, či v podstatě podstatě ten argument toho, že jde tady o velmi malou součást rozpočtu, tak to není přece eh, vypovídající, protože já si pamatuju, jak eh, jak eh, v podstatě, když jsem pracoval na místní úrovni a bavili jsme se o rozpočtu například pro požární službu, tak mě eh, vždy bylo řečeno, že všechny naše služby v podstatě pokrývají pouze 2% celkového rozpočtu, takže jde o velmi malý podíl. Ale co to přece není žádný vypovídající argument. Já si myslím, že ano, tady se musíme vyhnout dalším eh, výdajům. Musíme udělat všechno pro to, aby ty negativní dopady na daňové poplatníky v EU byly co nejmenší, protože samozřejmě víte, jaké negativní eh, dopady to potom má na vypracovávání rozpočtu. Takže ano, potřebujeme samozřejmě udržitelné financování z eh, rozpočtu EU, potřebujeme také suverénní pravomoci pro ty členské eh, státy, které chtěly být i nadále součástí Evropské unie. Děkuji, Trupel. Děkuji, děkuji také panu Georgevskému. A já bych eh, ráda začala s tím problémem plateb. Ano, velmi často se setkáváme právě s tímto eh, problémem plateb a zbývajících závazků. Ano, velmi často o tom hovoříme také s komisí a s radou a říkáme a zdůrazněme, že se tomu musíme vyhýbat. A proto říkám, musíme udělat vše proto, aby se tyto situace neopakovaly. Dále, co se týče integrace cizinců a uprchlíků. Eh, v podstatě jsme se tomu už samozřejmě věnovali u toho předcházejícího bodu. Samozřejmě, že to budete mít, bude mít velké dopady na programy jako Erasmus+, Kreativní Evropa, eh, Evropa pro občany, ale to, co musíme udělat v tuto chvíli, je to, že uděláme všechno pro to, abychom se vyhnuli problémům s platbami a je důležité, aby podíl plateb či podíl prostředků eh, z celkového rozpočtu, pro, který je určený právě pro tyto programy, byl větší větší. Hlavně tedy i program Evropa pro občany je velmi zásadní, hlavně pro otázky interkulturálního a e, mezináboženského e, dialogu. To znamená, že e, tady v každém případě chceme jednodušší uplatňování a aplikaci těchto programů, protože jsme za to velmi často kritizováni, že vlastně ta aplikace v realitě eh, je velmi složitá. A potom samozřejmě navýšit eh, rozpočty pro tyto programy, protože jsou zcela zásadní právě pro otázku integrace uprchlíků v členských zemích. Než dám slovo zpravodaje, tak bych se chtěla zeptat komisi, jestli k tomu chce něco dodat, jestli má nějaký komentář. Ne, dobře, takže zpravodaj. Eh, děkuji vám za všechny tyto připomínky a také za přátelská slova. Samozřejmě využijeme této příležitosti, abychom eh, mohli posílit ty prvky, které tam jsou. Už eh, týká se to těch eh, především neuhrazených závazků. Mm, chtěl bych říci, že mm, vypracování tohoto stanoviska Eh, souviselo s tím, že nemáme dostatek času, takže tady jsou věci, na kterých se musíme všichni eh, shodnout, tedy eh, Euronet a tam, kde potřebujeme dlouhodobé financování a v případě, že by to tak nebylo, tak potom tam bude nedostatečná stabilita. A závěrem bych chtěla říci, všichni jsme byli proti tomu, aby Horizont 2020. aby tam byla tato otázka z prostředky, protože samozřejmě je tady mnoho oblastí v Junkrově plánu, kde došlo ke seškrtání prostředků, týká se to vzdělávání i e, kultury, kde tyto prostředky by mohly využít. A samozřejmě, je-li to tak, tak to musíme ponechat v textu a těším se na pozměňovací návrhy a lhuty do 23. března. Chtěla jsem říct, jsem k tomu, že tady jsou i zástupci komise, dvě věci. První se týká toho, že o, bude tady Erasmus Plus a Kreativní Evropa, čili nové nástroje. E, o tom bych vás chtěla ujistit, že budeme moci tyto nástroje používat a dále bych chtěla, abychom si byli jistí tím, že Komise také přemýšlí o tom, že by vzali v potaz i DG kulturu, protože se mi zdá naprosto zásadní, aby ty kulturní priority byly mnohem více zastoupeny, než tomu bylo v minulých letech. Dobře, takže děkuji kolegům. Ráda bych vám připomněla, že do 22. března 12 hodin eh, můžete předkládat pozměňovací návrhy, potom v dubnu se bude hlasovat na plenárním zasedání. Takže přejdeme k bodu 6. Je to velice důležitý bod. Děkuji zde zástupcům programu Media a DIGICONNECT a panu Karlovi Bartovi, který je zodpovědný za Europe program, budeme zde mít tedy výměnu názorů, který je pro nás velice, která je pro nás velice důležitá. Když jsem se několikrát s různými lidmi setkala na toto téma nedávno, i s dalšími lidmi, ale potřebovali jsme tady právě kolegy z Čínet a z generálního ředitelství. Hovořila se o tom, že máme tady spoždění v tomto tématu a potřebujeme vidět, jaké jsou tady časové možnosti a jakým způsobem bude moci používat tento nový finanční nástroj. Já jsem trochu sledovala ten program Kreativní Evropa. Náš výbor se o to velice zajímá a rádi bychom pochopili, jak probíhají vyjednávání s Evropským fondem pro investice a jaké budou kritérie, jaké budou způsoby, kterým se bude moci používat tento nový finanční nástroj, poněvadž ty informace potřebujeme, abychom mohli také dobře odpovědět těm eh, finančním institucím eh, v těch jednotlivých členských zemích. Takže vás vítám a nyní bych vám předala slovo a děkuji, že jste přišli. 15 minut na eh, na tedy vysvětlení toho nástroje, potom na dotazy a na odpovědi. Děkuji mnohokrát. Chci říct, že je opravdu obrovským potěšením, že jste nás pozvali na své zasedání a že vám v tuto chvíli můžeme říct něco k této společné iniciativě. Jde v podstatě o společnou aktivitu našich generálních ředitelství, generálního ředitelství EAC a generálního ředitelství Connect. Takže co se týče toho, toho právního rámce. Tady jde v podstatě o součást eh, tohoto programu Kreativní Evropa. Jde tedy v podstatě o to podívat se na kreativitu a také konkurenceschopnost eh, našeho průmyslu. Když se podíváme na ty specifické cíle, tak vidíme, že tady jsou dva cíle, které jsou opravdu zcela zaměřené na ty již definované cíle, to znamená posílit finanční kapacitu eh, malých a středních eh, podniků a to udržitelným eh, způsobem. A také samozřejmě podívat se a udělat všechno pro to, aby byl posílen rozvoj a také inovace těch nových business modelů. Takže toto jsou hlavní naše cíle. Takže jaké jsou hlavní v podstatě ty charakteristiky těchto prostředků? Jde tady o novou eh, společnou, eh, společný nástroj. To znamená, že tady je těch zúčastněných partnerů několik. Hovoříme tady o těch malých a středních podnicích samotných, jde tady také o ty zprostředkovatele finančních služeb a také politiky, experty a konzultanty. A z čeho se tedy skládá tento nástroj? Jde o opravdu výjimečný, unikátní nástroj, protože tady hovoříme o dvou hlavních cílech. Za A hovoříme o takzvaném capacity building, to znamená podpora eh, kapacit. Protože to je velmi důležité právě pro oblast kultury a vzdělávání, protože kultura a vzdělávání velmi často je podfinancována, protože politici eh, si nevelmi často uvědomují důležitost těchto dvou oblastí. To znamená, že tady jde v podstatě o to udělat vše pro to, aby existovala expertní expertíza týkající se právě těch finančních specifických charakteristik, eh, které poté budou jaksi sloužit finančním zprostředkovatelům. A dále jde samozřejmě také o ochranu úvěrových rizik, to znamená eh, nějakým způsobem zajistit tuto ochranu a to prostřednictvím eh, opět finančních zprostředkovatelů a finančních institucí. Tudíž jakým způsobem se tyto malé a střední podniky jako úvěrům dostanou. Tady těch eh, kritérií způsobilosti je několik. Tyto malé a střední eh, podniky musí být jaksi aktivní právě v tom kulturně vzdělávacím průmyslu, či v té oblasti kulturně vzdělávací. A jak bychom to definovali, je, v podstatě to definujeme úplně stejně tak, jak to definuje eh, nařízení Evropské komise práce. Tudíž eh, je to opět jaksi velmi koherentní. A hovoříme tady o velmi jaksi širokém spektru eh, různých eh, oblastí, ať už jde o architekturu, audiovizuální průmysl, festivaly a tak dále. A druhé kritérium se týká v podstatě toho, že musí jít o, o malé a střední podniky. A tady máme opět takovou jaksi dvojí definici malých a středních podniků. Takže opět ta první definice se týká v podstatě, nebo je úplně identická s tím nařízením, které eh, eh, s těmi stanovami pro program Kreativní Evropa. Ale kromě toho tady máme ještě další součást této definice, to znamená, že jde o mikro, makro a středně velké podniky, které dnes zcela jsou v souladu třeba s touto definicí, protože tady možná nemohou jaksi eh, splňovat úplně všechny součásti té definici a v podstatě jde o to, aby i kulturní instituce, které jsou i z části veřejné, byly jaksi způsobilé pro tento nástroj. To znamená, aby si mohli žádat o peníze. To znamená včetně muzeí. To znamená, ve chvíli, kdy budou splněny určité podmínky, tak eh, by to mělo jít. Takže co se týče těch eh, úvěrů, jaká jsou ta hlavní kritéria? Jak jsem ji zmiňovala, právě kulturní a vzdělávací oblast velmi často jak si bojuje s těmi nedostatky dostatečnými prostředky. Proto je velmi důležité, aby v rámci tohoto eh, nástroje nedocházelo k požadavkům na další jaksi eh, kolaterální eh, aby tady neexistovala jaksi tam možnost ještě poskytování úvěru z nějakých jiných zdrojů. To znamená, to je ta, ta takzvaná kolateralita. To znamená, že to jsou jsou v podstatě věci, které si myslíme mohou opravdu změnit celou tu politiku eh, poskytování úvěru ze strany eh, finančních institucí. To znamená, hovoříme o, o materiálních a nemateriálních eh, stacích a hovoříme také o určitých limitech takže co se týče toho takzvaného budování kapacity, jak jsem říkala, to je něco, co je opravdu výjimečné právě pro tento nástroj a uh, už jsem to zmiňovala. To znamená, že tady bude v podstatě ta, uh, ta podmínka té expertízy, která bude předkládána finančním institucím, které se budou uh, tohoto nástroje účastnit. To znamená, že to není nástroj, který bude otevřen všem finančním eh, institucím, ale budeme tady jaksi vyhledávat konkrétní finanční zprostředkovatele. A v podstatě jde o to, aby tyto finanční instituce a zprostředkovatele měli přehled o tom, kam budou chtít, či budou moci investovat, či ne. To znamená, že jde o to, abychom postupovali opravdu co nejzacíleněji, a i proto jsem zmiňovala si tu důležitost konzultací. To znamená, abychom opravdu postupovali cíleně a prakticky. Takže jde o nový finanční nástroj. Takže eh, na čem jsme se dohodli s EIF? Rozhodli jsme se, že ta komunikační kampaň bude opravdu velmi, eh, velmi jaksi velká a silná a bude pokrývat opravdu obě dvě eh, strany, jak tedy ten finanční sektor, tak také ten sektor kultury a vzdělávání a samozřejmě EIF se bude věnovat hlavně těm finančním e, institucím, protože to jsou jejich klienti, oni je znají a my jako komise e, budeme v rámci této kampaně zajišťovat právě komunikaci a osvětu právě pro všechny činné v oblasti kultury a vzdělávání. Takže co je velmi důležitou e, novinkou, je to, že vlastně ti finanční zprostředkovatele budou muset předložit plán eh, pro ty malé a střední eh, podniky na svých trzích. To znamená, musí nějakým způsobem dokázat, že tady dochází k nějaké činnosti a že, ta, že jde o aktivní eh, přístup. Takže možná, abych zmínila jenom některé z těch aktivit, na které se chystáme. Tudíž samozřejmě budeme pořádat různé události, různé eventy a budeme samozřejmě se zacilovat právě na malé a střední eh, podniky, budeme se soustředovat také na multiplikátory, budeme využívat také v podstatě to Evropské fórum, také pro rozšiřování informací a opět zacilování se na multiplikátory. Samozřejmě, že také vypracujeme brožurku eh, ve všech jazycích, samozřejmě budeme i provozovat webovou stránku a všude v podstatě na naleznete ty stejné informace. Jde o to v podstatě dostat se co nejvíce eh, lidem. Eh, dále eh, už jsme se dohodli v podstatě na, té, na těch hlavních charakteristikách té dohody a myslím si, že k prvnímu podpisu dohody dojde v květnu. My velmi úzce spolupracujeme s Evropským investičním fondem tak, abychom opravdu co nejdříve po podpisu smlouvy mohli začít pracovat. To znamená, že eh, banky a finanční instituce jak si eh, pošlou svou žádost a já si myslím, že ve druhé polovině tohoto roku budeme moci již navázat eh, spolupráci se prvními aktéry. A samozřejmě, že všechny ty komunika, ta komunikační komu, kampaň bude bude probíhat eh, po celou tuto dobu. Je velmi důležité, aby si všichni uvědomili, že eh, až do roku 2020 bude možné předkládat eh, žádosti to znamená, že jde opravdu o kontinuální, dlouhý, stálý proces. A možná ještě na konci, to znamená, jaké jsou ty hlavní charakteristiky tě vlastnosti tohoto nového finančního nástroje. Takže jde o nový způsob přístupu eh, k úvěrům, jde o nezávislý nástroj, který bude uplatňován Evropským investičním fondem, jde o eh, nástroj, který se zaceluje právě na malé a střední podniky, mikro, makro a malé a střední podniky a je velmi důležité, abychom se tady vyhnuli té kolateralitě a e, v tuto chvíli hovoříme o rozpočtu 600 milionů euro do roku 2020 to znamená 600 milionů e, euro úvěrů, které budou na trhu a kdo se tedy může účastnit. Jde o e, členské státy Evropské unie a také o státy, které jsou s Evropskou unii propojeny asociační dohodou. Takže to jsou všechny členské státy, které se mohou tohoto nástroje účastnit a první implementace by měla začít v druhé polovině roku 2016. Možná teď bych já ještě k tomu něco velmi krátce dodal z perspektivy kulturního průmyslu. My jsme s generálním ředitelstvím KNE Connect, Connect eh, spolupracovali velmi úzce a velmi intenzivně a to s tím cílem, jak si zajistit, aby opravdu to portfolio, eh, které bude předkládáno bankám, bylo jaksi co Eh, nejlepší a pracovali jsme samozřejmě také na tom právním eh, základem. Myslím si, že v těch různých eh, sektorech v tuto chvíli, jak se existuje velká chuť či velká poptávka právě po takovémto úvěrovém nástroji a já jsem si jistý, že v následujících měsících, hned po té, co se to tedy všechno rozjede, budeme svědky velké poptávky po využívání tohoto eh, nástroje. Jsem si jistý, že právě ten vztah mezi finančním eh, sektorem a oblastí kultury a kreativním průmyslem bude lepším to, a to je přesně jaksi ten jeden z hlavních cílů programu eh, Kreativní Evropa. To znamená, že eh, vedle jaksi těch, eh, těch již existujících evropských fondů v tuto chvíli my tady poskytujeme dlouhodobé schéma, dlouhodobou platformu pro oblast kultury a vzdělávání. To znamená, že to je v podstatě reakce na požadavky a poptávku toho, těchto odvětví. To znamená, že od této chvíli do roku 2020 doufáme, že dojde k využívání tohoto nástroje ze strany opravdu všech členských států a všech eh, jaksi států, které se mohou účastnit. A já doufám, že tím za kryjeme či pokryjeme v podstatě ten velký rozdíl eh, v, eh, v investicích, které jsou opravdu v oblasti kultury a vzdělávání nedostatečné. Mm. My se samozřejmě také během té komunikační kampaně eh, právě na ty členské státy, ve kterých předpokládáme, že s těmi prvními iniciativami začneme a budeme využívat všechny prostředky, které budeme mít k dispozici, to znamená všechny eh, sítě, všechny nástroje. Eh, budeme samozřejmě také oslovovat ty fondy, které v tuto chvíli již v těchto odvětvích jsou činné a které jak si tyto, toto odvětví znají. Grazie, děkuji. Děkuji za tento výklad, velmi stručný, ale velice jasný. Určitě eh, tady budou některé otázky, které budeme chtít prohloupit a nicméně vám děkuji za tuto prezentaci. A nyní předám slovo kolegům, kteří se přihlásili a já také bych k tomu něco dodala. Paní kolegyně Elga Trupel, místo předsedkyně. Děkuji za prezentaci. Eh, ano, čekali jsme poměrně dlouho na to, až přijdete s tímto návrhem. Je nám líto, že s touto iniciativou opravdu přicházíte až v tuto chvíli. Nicméně hovoříme v tuto chvíli o tom nástroji a rozpočtu 600 milionů euro. Nicméně, co se týče eh, těch odvětví, tak mám velmi konkrétní otázku. Když si vzpomeneme na ten právní základ a na to, o čem jsme hovořili v souvislosti s kreativní Evropou, tak jsme říkali, že nechceme, eh, aby se to týkalo pouze těch malých a středních Eh, podniků, že chceme, aby se to týkalo i těch malých eh, a středních projektů. A já chci vědět, zdali tedy ty malé kulturní projekty se budou moci tohoto nástroje také zúčastnit. Protože ve chvíli, kdy vy dáte možnost těmto malým kulturním projektům, které se zabývají právě otázkami integrace, interkulturním dialogem a tak dále, tak já si myslím, že to jsou právě tyto malé kulturní projekty jsou zcela zásadní a já chci vědět, zdali tedy tyto malé kulturní projekty budou mít přístup eh, k tomuto nástroji. Nebo zdali se to bude týkat tedy pouze těch malých a středních podniků. Ale mně jde opravdu o tu otázku těch projektů, projektů, jednotlivých projektů, kde jde v podstatě o neziskovou činnost, což je přesně to, o čem jsme se bavili i v souvislosti s naším programem. A já se chci v podstatě jenom ujistit, že z politického hlediska tyto malé kulturní projekty budou mít k tomuto nástroji také přístup. Děkuji. Grazie. Děkuji. Rebeka Zdrojevský. Eh, Rovněž bardzo się cieszę. Děkuji. Bardzo go brakowało i bardzo... Jsem velice rád, že tento program je nastartován, chyběl nám něco podobného a jsem rád, že investice do kultury budou pravými investicemi, že to nebude jenom výdaj. Rád bych několik vysvětlení nicméně. V některých státech tyto kategorie totiž se nepřekrývají a znamenají něco jiného, čili chtěl bych vysvětlení. Co znamenají tyto kategorie pro subvencování, subvencování, úvěr, půjčka. Tyto termíny totiž mohou být vykládány různě. Když máme půjčku, tak ji musíme vracet. Když máme úvěr, tak eh, ten může být částečně proplacen nebo to eh, může být eh, z úroky. My víme, jaké jsou finanční záruky. Tam se vlastně zajišťuje, že ten projekt bude realizován, aniž bychom museli utrácet další peníze. Čili rád bych pochopil, jak tyto kategorie vlastně fungují, co, ta, co se za tou terminologií vlastně skrývá, co vlastně znamená těch 120 milionů eur, jak se bude tento fond potom obnovovat, pokud se bude obnovovat. Děkujeme, kolega Libačka, kolegyně Libacka. Děkuji. Můj dotaz je podobný tomu, na co se ptal kolega. Předpokládáte, že tady budou nějaké finanční mechanismy podpůrné pro uh, asociace, ne vždycky tyto asociace jsou tedy výdělečné, většinou to jsou nevýdělečné organizace. Předpokládáte pro ně také něco? Ještě někdo? Ne. A Luigi Morgano. Děkuji. Já jenom chci eh, říci, že mm, tady bude zřejmě odpověď na velice živou otázku, ale otázka moje se týká toho, co už i kolegové zde vyslovili. Předpokládáte, že tady budou některá prioritní kritéria pro přidělení fondů a za druhé, vzhledem k tomu finančnímu systému, myslím, že k tomu bychom mohli mít eh, mnoho dotazů. I tady myslím, že eh, by se to mělo zhodnotit. A pokud Chcete, aby finanční operátoři <clears throat> dokázali, že již eh, nějak podporují tyto aktivity, tak co tím míníte? Děkuji. Děkuji, myslím si, že už je tady spousta dotazů. Já bych jenom něco poznamenala. Za prvé, v rámci eh, toho eh, vzhledem k, Evrop, k té kreativní Evropě se hovořilo o záruce, který tento nový finanční nástroj nabízí. A to se tady se hovoří nejenom o bankách, ale i ostatních finančních institucích. To mohou být různé instituce, v některých zemích už existují takové instituce, které také poskytují tuto záruku a to nám rozšiřuje vlastně ten vějíř možností. Především tam, eh, kde se hovoří o expertech, kteří by měli ověřit capability building, tak to už eh, k tomu došlo, oni byli už vybráni, to je docela důležité. Čili eh, vycházíme stejně pro tu capability a pro tedy vypsání toho konkurzu. A pak hovořili jste o kritériích, my jsme něco do toho nařízení už zanesli tam se hovořilo i o těch no profit asociacích. Jednalo se i o, o projektu, který by byl podporovatelný, protože máme nejenom podniky, malé podniky, mikropodniky, ale máme asociace, muzea a tak dále. A samozřejmě jasné, že i ty by měly mít možnost přístupu k tomuto financování. A co se týče rizik, tak bych rada věděla, zda tady se předpokládá, že tady bude i rizikový fond, který potom třeba budou vracet, ale je možnost tady, eh, že bude vytvořeno nějaké portfolio, které se bude hodit na eh, různou podstatu těchto různých subjektů. Dalším důležitým bodem je, zda eh, mezi těmi kritérii jsou následující věci. My jsme tam chtěli různé my jsme tam chtěli eh, různé sektory, ale chtěla bych vidět, zda tam je také ten geo, vzat v potaz geografická rozlišenost těch jednotlivých subjektů. To je podle mě eh, podstatné, není to nepodstatné. Je důležité, aby tyto, toto financování pokrylo celou Evropu. A další věc, kterou bych ráda pochopila, já chápu a zdá se mi rozumné toto rozhodnutí, vzhledem k tomu, že my vlastně už jsme v půlce roku 2016, že nebudeme už vypisovat konkurzy, ale uděláme takový ten otevřený eh, konkurs. Vy si tedy dovedete představit, že tam bude určitý počet těch zprostředkovatelů finančních, nebo vlastně nedá se předpokládat, kolik jich bude vybráno, nebo jaký to bude jejich počet. Děkuji.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 Dobrá, tak eh, teď se podíváme na vaše otázky. Co se týče malých a středních podniků, já jsem se myslela, že jsem to dostatečně zdůraznila, ale v podstatě jsem říkala o té dvojí definici. To znamená, že nejde pouze o ty definice z eh, kreativní Evropy, ale že jde tady i o mikro podniky, malé podniky a střední podniky, které budou mít přístup k, té, k tomuto tyto nástroje. E, co se týče jak se toho zisku, myslím si, že tady jde více o udržitelnost e, projektů. Nejde tolik o ten zisk jako takový. A právě proto, když jsme hovořili o těch podniků, které by byly způsobilé, tak i proto jsme se rozhodli, že nepůjde tedy pouze o ty malé a střední podniky, ale půjde také o ty mikropodniky a také o ty, kde jsou určitým či částečným vlastníkem může být i nějaká veřejná instituce. To znamená, že tady hovoříme o institucích, které nejsou zaměřené na ziskovost, ale jak si je velmi důležité, abych ještě jednou zdůraznila právě tu otázku té udržitelnosti. A právě proto říkám, že nejde pouze o tu definici z kreativní Evropy, nejde pouze o ty malé a střední podniky, ale jde také o ty takzvané microenterprises, mikropodniky. Dále zde zazněly otázky, které se týkají portfolia. Je velmi důležité, abychom eh, tomu dobře porozuměli. To znamená, že finanční instituce, které budou mít eh, přístup k těmto prostředkům, tak budou přicházet s portfoliem. A samozřejmě rozmanitost toho jejich portfolia bude hodnocena v rámci toho výběrového eh, řízení, protože tady hovoříme o těch 75% eh, a 25%, 25%, které se právě budou týkat toho portfolia. To znamená, že jde v podstatě o kombinaci různých odvětví, které, která by právě měla při tom výběru zajistit i vyšší rozmanitost. Co se týče toho zeměpisného pokrytí, tak to samozřejmě hodně závisí na tom množství, které bude k dispozici, protože čím více samozřejmě peněz budeme mít k dispozici, tím více zemí budete moci pokrýt. Takže v současnosti s těmi v současnosti eh, disponibilními prostředky si myslíme, že bychom mohli spolupracovat přibližně s deseti finančními institucemi. Ale jak říkám, eh, v tuto chvíli samozřejmě určité, určitá finanční omezení tady existují. Dále, co se týče těch odborníků a výběru pro to budování kapacit a je, e, jejich poskytovatelů, tak tady samozřejmě bude výběrové řízení právě pro tyto poskytovatele, které začne hned poté, co bude podepsána ta e, dohoda. Takže kdo to bude? budou to určitě podniky, které jsou činné v oblasti právě eh, kreativní, kulturní eh, oblasti a můžou to být různí odborníci, konzultanti a tak bude to dosti jaksi široké. A někteří eh, poskytovatelé právě v této oblasti budou zodpovědní také za organizaci, za koordinaci protože tady samozřejmě my budeme také zohledňovat eh, specifické vlastnosti jednotlivých zeměpisných oblastí, ale také jednotlivých eh, odvětví, tak aby to vše bylo jaksi v souladu. To znamená, že tady to budování kapacit, ve chvíli, kdy se to tady všechno odstartuje po podpisu smlouvy, tak to by mělo začít platit hned v, tom, v té druhé části, ve druhé polovině roku 2016. Co se týče Mhm. Takže tady hovoříme o smlouvě mezi bankou a Evropským investičním fondem. Po podpisu té smlouvy tedy ta banka začne v podstatě vybírat ty své klienty, ty své aktéry na základě projektů. To znamená, že samozřejmě jde o to mít to portfolio co nejširší. To znamená, oni musí samozřejmě najít někoho, eh, do koho budou chtít investovat. To znamená, že tady hovoříme o různých orgánech či o různých jaksi eh, institucích či osobách, které budou stát za nějakým projektem. Takže ano, půjde o projekty. A co se týče těch různých možnosti financování. Tak já si myslím, že tady hovoříme o něčem, co, je, co lze zcela oddělit od toho, co v tuto chvíli, jak si provádí eh, komise, protože samozřejmě máme jasný právní základ pro kulturní operátory v rámci eh, různých programů, včetně programu Kreativní Evropa, či máme tady to schéma pro audiovizuální a mediální oblast, ale tady hovoříme o nové možnosti pro eh, jaksi napůl veřejné instituce pro malé a střední podniky a pro mikropodniky v podstatě vyžádat si úvěr, který bude mít eh, záruku eh, v Evropské unii. A i proto bude pro ty banky jednodušší postupovat tímto směrem. To znamená, tady nemáme eh, hovořit eh, nebo nehovoříme o nějaké kombinaci právě těch záruk, eh, které poskytuje kreativní Evropa a tím, co nabízíme. Ještě jednu věc jsem chtěla zdůraznit či zopakovat. Tady hovoříme o zárukách a protizárukách, což je velmi důležité, protože tady hovoříme o úvěrech přímo pro bankovní instituce, ale také přímo pro ty osoby, které jsou činné v oblasti eh, kultury a vzdělávání. To znamená, že ta protizáruka může být opravdu velmi, velmi zajímavá právě pro ty nejmenší, pro ty nejmenší podniky a pro ty nejmenší projekty. Děkuji. Ještě kolegyně Trup a další. Já se omlouvám, eh, že se k tomu vracím, ale chci mít v tom jasno. Já už jsem se to vyslechla tady v tom prvním kole. Vy hovoříte o těch takzvaných micro enterprises, mikropodnicích, mikrofirmách, ale já tomu chci, k tomu chci rozumět, protože my například v Německu máme velmi mnoho autonomních kulturních programů, které nejsou napojeny na žádnou veřejnou instituci. Jde o kulturní projekty, eh, které operují v rámci této oblasti. Jsou to takový jaksi kulturní operátoři a já chci vědět, zda jsou způsobilí, zda si tedy mohou žádat o ty prostředky z tohoto nástroje. Já si myslím, že se budeme muset podívat na speciální status těch eh, jednotlivých eh, osob či podniků, ale jak říkám, my jsme se zaměřili na malé a střední podniky a snažili jsme se to ale potom ještě co nejvíce rozšířit, protože samozřejmě v tom nařízení se hovoří o tom, že musí jít o malý a střední podnik, ale my jsme se to snažili, jak říkám, opravdu rozšířit tak, aby k tomu nástroji měli mělo přístup co nejvíce jaksi orgánů či, či, či osob, které jsou aktivní v oblasti kultury. Ještě další věc. Je důležité, když jste mluvili o, o těch protizárukách, existují záruční fondy národní a ty proti eh, záruční eh, systémy jsou také důležité. A další věc, hovořili jsme o tom právním základu, nevím, jak to potom budete definovat v té, eh, v té dohodě s bankou investiční, ale co se týče těch záruk, my, my jsme do nařízení včlenili, že není možné žádat osobní záruky po operátorech, protože víme, že to je e, velice komplikovaný sektor z finančního hlediska, protože často e, tady není nějaký velký majetek, e, je to spíš lidský kapitál než finanční. Ale byla tady otevřená ta možnost mít jako společnou záruku určitou kvótu například autorských práv nebo intelektuálních práv nebo prostě jiná forma nějakých práv, které by nebyly nicméně osobní eh, práva, ale tam eh, to vlastně není úplně jasné, protože je třeba, aby na toto se odpověděl. Já zcela chápu, že potíž získat eh, úvěr záleží i na tomto ale ráda bych, aby to tam bylo úplně jasné, aby nebylo možné chtít nějaké osobní záruky. As you said, this is a very important element that has... Ano, ano, je velmi důležité, aby ta pověřovací smlouva byla zcela jasná a konkrétní. A samozřejmě, že to bude také velmi důležitý bod, o kterém budeme hovořit v rámci té komunikační kampaně. Je to také jedna z těch nejvíce jaksi specifických vlastností celého tohoto uh, nástroje. Ego Zdrojevský. Zdrojevský. Děkuji. Jestli jsem to dobře pochopil, tak eh, na základě toho, co jsme si vyslechli, máme kategorie, máme tady ty úvěry a přidělení prostředků. Ale třeba když se eh, eh, půjčí peníze, ale máme tady nějaké úvěry, já bych chtěl tedy vědět, jakým způsobem jsou dány k dispozici tyto finanční prostředky těmto malým středním podnikům a mikropodnikům. This, um, this will follow the... Samozřejmě, že se to bude řídit těmi jaksi obecnými komerčními praktikami. To znamená, že banky v podstatě na trh dají k dispozici produkty a tyto produkty budou chráněny. To znamená, že banka jednoduše na trh umístí své produkty a bude postupovat zcela komerčně. Já doufám, že jsem vám odpověděla na otázku. Ci sono altre questioni? Další dotazy? Je to dost složité téma, protože se jedná o finanční nástroje, s kterými se bude teprve zahajovat práce, je to trochu experimentální, eh, takže to bude dosti složité. My jsme to chtěli začlenit do kreativní Evropy, protože to je nástroj, který by měl vytvořit i jinou kulturu dělování úvěru v Evropě eh, pro eh, kulturní činnosti ale doporučení, které my jsme tam dali, bylo, aby tam měli eh, přístup k tomu financování i malé a mikropodniky, to tam zůstává. A tam, eh, čili je napsáno, že tam mohou být i subjekty, které jsou nicméně v té síti, nejsou to jednotlivé subjekty. Já samozřejmě ráda bych věděla také, jakou jsou tam kritéria pro ty zprostředkovatele hned od začátku, aby eh, bylo potřeba, aby tam byl dostatečný počet tedy těchto zprostředkovatelů, aby tam eh, to odpovídalo té poptávce, aby to potom bylo také eh, distribuováno dobře po území, protože je to potom těžké pro ty stakeholdery, aby se mohli obrátit na ty banky, které jsou třeba velice vzdálené, jak v geograficky, tak v jejich kulturním podvědomí. Jakmile budete, defino, jakmile budete mít definovanou tu úmluvu nějakou přecizně vypracovanou, tak bude důležité, abychom se s tím seznámili. Myslím si, že mý kolegové, alespoň v mé země, ty o to mají veliký zájem a chtěli by mít jasnější představu o tom, co to vlastně bude. Čili bylo by důležité, aby až budeme dělat eh, informační kampaň, aby do toho byl zahrnut i parlament. Pak samozřejmě se toho bude účastnit i investiční fond, abychom mohli tu komunikaci jako rozdělit mezi radu, mezi komisi a mezi parlament. Já velice děkuji doktoru Bartákovi a paní eh, doktorce za to, že jsem přišli. Budeme mít jistě další možnosti se s vámi setkat. A jakmile budete mít přesnější informace, tak vás prosíme, abyste